Dámy a pánové, vítejte na tiskové konferenci. Všichni víte, jaké je to dnešní téma. Je to rámec pro transatlantické eh, datové přenosy. Předám slovo nejprve panu místopředsedovi Ansipovi. Děkuji. Bez mikrofonu, pan před, místopředseda. Já myslím, že již od počátku tohoto mandátu jsem vystupoval jasně. Říkal jsem, že chceme zajistit, aby v případě, že evropské osobní údaje jsou posílány do Spojených států, aby tyto údaje byly nadále chráněny a aby byly aby byla zajištěna tedy otevřená bezpečná výměna údajů v digitálním světě. My jsme se dohodli s americkými partnery na novém rámci, který zajistí práva, dostatečné pojistky pro evropské občany. Paní komisařka Jourová se svým týmem vyjednala mechanismus, který je dostatečně silný a nabízí značné zlepšení ve srovnání se s dřívějším systémem. Kolegium dnes dalo zelenou zavedení eh, této nové dohody. Pokud jde o eh, hlavní eh, body, víme, že Evropský soud kritizoval otázky ochrany údajů a tak tentokrát vůbec poprvé jsme dostali podrobné ujištění, písemné ujištění ze strany USA ohledně pojistek a omezení, která se budou týkat dohledového programu USA. Americká strana také vyjasnila, že nechtějí eh, nějakým způsobem diskriminovat evropské občany. Ve Spojených státech eh, došlo k interní revizi, pokud jde o národní spravodajské činnosti, což bylo součástí Obamova projevu, se kterým vystoupil v lednu 2014 a nyní se to také projevuje, projevuje ve zvláštních ujištěních, kterých se nám dostalo ze strany Spojených států ohledně datových přenosů mezi oběma břehy Atlantiku. Pokud jde o nové závazky z tohoto nového rámce, tak e, USA vytvoří roli zvláštního ombudsmana který bude fungovat eh, v rámci americké administrativy a bude řešit eh, dotazy a stížnosti týkající se eh, bezpečnosti a ochrany údajů. Pokud jde o komerční stránku věci, tak jsme opět získali ujištění ze strany amerického ministerstva pro obchod a Komise pro zahraniční obchodování, že budou eh, dodržovat eh, závazky plynoucí z evropské legislativy. My jsme se také dohodli, že každý rok provedeme přeskum, zájemný přeskum, který nám umožní situaci znovu posoudit, eh, včetně národních bezpečnostních výjimek. EU a USA jsou nejbližšími možnými spojenci. Pokud jde o takto důležité téma, je potřeba najít společná řešení. A já se domnívám, že tento nový systém, tak jak je vyjednáván našimi týmy, je přesně to, co Evropa potřebuje. Jak naše občané, tak naše podniky budou z tohoto systému těžit. Věra vás nyní bude informovat o tom, jak vypadá aktuální situace a příští kroky. Uh, Děkuji, dámy a pánové. Mne velice těší, že vám dnes mohu oznámit, že jsme dokončili jednání se Spojenými státy o tom obnoveném a bezpečném rámci pro transatlantické toky údajů. Já jsem dokončila a právě hovory s eh, tajemníkem Pritzkerem a také sbor komisařů dnes podpořil dokončení tohoto jednání a já si myslím, že tu máme opravdu silný a bezpečný rámec pro budoucí transatlantické toky údajů. Tento výsledek přichází po opravdu náročných jednáních, zejména v posledních třech měsících, kdy jsme opravdu pracovali ve dne v noci, abychom našli takovou úpravu, která bude ochraňovat základní práva Evropanů a zajistí také právní jistotu. A ještě než se dostanu k těm klíčovým bodům této nové úpravy, chtěla bych tímto poděkovat všem, kteří přispěli k dosažení tohoto. V první řadě chci poděkovat mým protějškům a paní Penny Pritzker za Spojené státy, se kterou jsem strávila opravdu i hodiny osobně nebo po telefonu. Také předsedovi Junkerovi za jeho neustálou podporu pokračování jednání a také komisařům, konkrétně místopředsedům Timmermansovi a Ansipovi, kteří také hráli aktivní roli v celém procesu. No a v neposlední řadě chci poděkovat našim vyjednavatelům. Děkuji vám, oni sedí tady mezi námi, kteří na tomto pracovali po více než dva roky a vykonali opravdu skvělou práci. Jednalo se o něco, co bylo opravdu právně komplexní a z politického hlediska velice citlivé téma. No a nyní to tedy vysvětlím. Tento nový rámec bude ochraňovat základní práva Evropanům a zajistí právní jistotu pro podniky tato nová úprava opravdu odpovídá novým požadavkům podle Evropského soudního dvora a bude to také živoucí mechanismus, který bude neustále revidován, aby se prověřilo, zda funguje správně. Máme tu tři hlavní takové výdobytky. Za prvé jasné záruky a povinnost transparentnosti, co se týče přístupu americké vlády k údajům. A jak již předeslal kolega Ansip, vůbec poprvé Spojené státy nám poskytly závazné záruky, že přístup veřejných orgánů, co se týče prosazování práva a národní bezpečnosti, bude jasně vymezen a, a bude muset plnit tedy určité podmínky. To znamená, máme tu záruky z úřadu, tedy ředitele um, bezpečnostních složek a také z Bílého domu. To je naprosto jedinečný krok, který učinila americká strana a dokazuje tu, že je tu důvěra v našich transatlantických vztazích. A já vás mohu ujistit tedy, eh, že oni učinili tento krok a že tedy také doufáme, že oni opravdu budou eh, držet tento svůj slib a závazek. Jedná se o tedy jednostranou eh, jednostranné rozhodnutí. A, a také jsme se dohodli, že budeme monitorovat plnění e, tohoto režimu. E, bude prováděna každoroční taková revize, která samozřejmě podpoří i tyto slíbené závazky. Pak e, tedy budeme propojovat i ty americké, i evropské orgány a, a myslím si, že americká strana tedy splní své závazky. No a komise bude hodnotit a také a, poskytovat zprávy o tom, jak funguje tato úprava každoročně, takže to nebude takové jednorázové rozhodnutí komise, bude tam prosím, prostě průběžný proces monitoringu ze strany komise. Já jsem paní předsedkyni z pracovní skupiny 21 informovala, uh, Eh, eh, prostřednictvím i všechny ty bezpečnostní orgány, že vše je tedy v souladu s posílením i té role eh, příslušných národních bezpečnostních orgánů. A všem jim jsem tedy i pohovoři, ne, jim, jim pohovořím na zítřejším zasedání v Bruselu. A vůbec poprvé tedy evropští občané budou mít možnost také opravného prostředku, co se týče tedy uh, informací o jejich osobních údajích ze strany bezpečnostních složek. Týká se to tedy osobních údajů, které jsou převedeny do Spojených států a bude to tedy fungovat podle této nové úpravy. Podařilo se nám dosáhnout opravdu efektivní ochrany občanských eh, práv a každý občan, který si bude myslet, že jeho dat bylo zneužito v rámci toho nového režimu, tak bude mít celou řadou možností řešení sporů v ideálním případě a ze zkušenosti a víme, ta žádost bude vyřešena ze strany samotného toho podniku pak existuje také alternativní eh, řešení eh, sporu, anebo se jednotlivci mohou obrátit na evropské orgány, které skontaktují FTC na americké straně a mělo by se tedy zajistit, eh, že i celý tento případ bude vyřešen. Tyto případy by měly být vyřešeny v přiměřeně dlouhé doby. A pokud eh, tedy naše orgány přenesou pak tuto stížnost na eh, Spojené státy, tady bude lhůta, kdy oni mají zareagovat. No a pokud žádné tyto prostředky jak si nevyřeší případ, pak eh, tu přijde na řadu arbitrážní mechanismus. Takže odvolání, co se týče případu národní bezpečnosti, ze strany eh, amerických občanů to bude řešit tedy nějaký ombudsman nezávislý na práci bezpečnostních služeb a to je úplně nový nástroj, s kterým počítá tato nová úprava. A poté eh, evropští občané tedy budou mít příležitost se obrátit i na americké úřady eh, a soudy a v úplně v neposlední řadě tedy to bude také i povinnost připadající na společnosti, které tedy zpracovávají ty údaje. Ty účastníci se podniky, jak si budou podrobeny určitému prověření z toho obchodního ministerstva ve Spojených státech. Doufáme, že tu budeme mít tedy efektivní mechanismy, prostřednictvím kterých tedy i ty společnosti budou plnit pravidla a pokud eh, v reálu nebudou eh, plnit pravidla, tak je budou čekat sankce a také vlastně odstranění z určitého seznamu. Budou tu také přísnější podmínky pro převedení údajů na další partnery ze strany těch podniků, které se budou toho režimu účastnit. No a jaké budou další kroky? Dnes jsme od eh, komise obdrželi my dva mandát, abychom připravili to rozhodnutí o přiměřenosti v nadcházejících týdnech. To bude odhlasováno eh, komisí a také Spojené státy musí za několik týdnů eh, učinit všechna přípravná opatření, aby se tedy tento nový rámec mohl spustit. No a pokud tedy už máte tiskové prohlášení, tak jste asi zaznamenali, že jsme se rozhodli změnit to jméno celého toho režimu, na základě kterého ty údaje budou přesílány a ten nový název bude EU-US Privacy Shield. Děkuji vám. Děkujeme vám, paní komisařko. No pane předsedo. Ano, podklady pro novináři by už měly být online a také rozdány. Nyní máme čas na několik otázek, prosím. Děkuji, Ventnes Politikan. Vy jste hovořil dnes s Jackem Neilem a dalšími, můžete nám o tom něco říci? O čem jste hovořili a Eh, co očekává to zítřejšího setkání s DPA? Ano, dnes dopoledne jsme spolu diskutovali, disku, diskutovali. my kolegové už s nimi diskutovali v minulých dnech a týdnech. Jak jistě víte, tak ten nový rámec eh, potřebuje silné zapojení eh, DPA do těchto postupů. A jsme poskytli tedy informace o výsledcích vyjednávání s partnery USA a ona přijala tyto informace. Eh, informovala jsem o tom, co jsme vyjednali v souvislosti eh, s rolí orgánů ochránců dat DPA a potom zítra nás čekají menší právnické další detaily až se dostavím na plenární zasedání. Už se na tom začalo pracovat dnes, ale eh, já zítra osobně v Bruselu představím tu novou strukturu. Další otázka. Sidan Lynch, Irish Times. Možná otázka na pana komisaře Ancipa proč jste se jist, že to nebude eh, opět napadeno soudní cestou, tak jako tomu bylo v minulosti? A také eh, vy jste hovořil o těch opravných prostředcích ve třech stupních. Není to příliš eh, komplikovaná procedura? Děkuji. Ta myšlenka Safe Harbor byla dobrá. Chránit údaje evropských občanů v USA. A tento Safe Harbor, nebo teď ten nový eh, US Privacy Shield, je nesrovnatelný s tím Safe Harbor z roku 2000, protože tehdy to řešení Safe Harbor 2000 bylo také dobré, ale v té době jsme neměli žádnou představu o vůbec možnostech toho masového dohledu a sledování. Teď eh, ten nový režim EU US Privacy Shield je nastaven jako proces. To znamená, že zde bude eh, ta jednoroční, každoroční revize. Je to doložka o té každoroční revizi a to znamená, že jakmile nastane jakýkoliv problém, tak budeme moci i hned zareagovat a ten problém vyřešit. A toto nové řešení EU-US Privacy eh, Shield zde má tedy opravný prostředek. Administrativní cestou je zde ombudsman, je zde možnost arbitráže. A ten balíček jako celek je závazný a je podepsán na velmi vysoké úrovni. Takže opravdu tyto závazky budou velmi zásadní. A proto jsem přesvědčen o tom, že toto nové řešení je mnohem lepším řešením než tím, které jsme měli v roce 2000. Děkuji. Pokud eh, k tomu mohu něco dodat, tak eh, potom všem si skutečně myslíme, že to bylo dobré řešení. Počkat si na rozsudek soudu, protože v závěrečných fázích vyjednávání jsme toto rozhodnutí použili jako takové měřítko, vůči němu jsme poměřovali eh, dobrou sformulovanost a nastavenost eh, všech požadavků a celé struktury. Takže samozřejmě, že je možné, že se objeví noví stěžovatelé a dojde k novým soudním eh, rozsudkům, ale jsem si jistá. Pevně věřím, že tento nový systém z eh, právního hlediska odolá. Pokud jde o opravné prostředky, tak eh, soud eh, velice jasně řekl, že nikdo nezůstane bez právní pomoci. Pro každého zde bude nějaký opravný prostředek eh, při podezření na zneužití údajů. Proto jsme připravili několik možných způsobů, jak se opravného prostředku a nápravy situace eh, domoci, jak na evropské, tak americké straně s tím, že tady poslední možností zůstává arbitráž. Jsme totiž přesvědčeni, že tento systém bude dostatečný a nabídne dostatečné množství opravných prostředků pro evropské občany. ještě jedna praktická záležitost. Teď máme celou věc teprve na papíře a ještě budeme muset zapracovat na tom, abychom vše uvedli v život. Budeme tedy muset také vypracovat jasné pokyny pro evropské občany v případě, že si budou chtít podat stížnost, aby věděli, jakým způsobem postupovat. Můžeme tedy říci, že teď máme hotovou základní práci, ale teprve začínáme na těch mm, praktických záležitostech. Já bych ještě, jestli mohu, řekl, že již v roce 2013 bylo jasné, že Safe Harbor není dostatečně bezpečný. Tehdy Evropský parlament i komise připravili 13 návrhů, které jsme předložili Američanům a v lednu 2014 předseda prezident Obama vystoupil se svým vynikajícím projevem, ve kterém uvedl, že veškeré hm, údaje bez ohledu na to, zda jsou to údaje Američanů či neameričanů, musí být zpracovávány stejným způsobem ve Spojených státech a veškerá ta jednání, která trvala dva roky, vycházela právě eh, z tohoto velice silného politického poselství a také z návrhů, které předložil parlament, eh, Evropský parlament spolu s Evropskou komisí. Nyní, a to jsme již řekli, eh, dojde ke každoročnímu přeskumu, což znamená, že nebudeme čekat eh, dalších 13 let, eh, abychom vyřešili vznikající problémy. Všechny problémy, které se objeví, vyřešíme okamžitě. A myslím si, že takto je to smysluplné a že to je značný rozdíl oproti tomu původnímu řešení Safe Harbor. Děkuji ještě máme čas tam na otázku, prosím. Jeroen Stechla, Nizozemsko. Já bych se chtěl zeptat, kdy bude tento rámec platit a kdy proběhne to první roční přeskumané eh, setkání letos nebo v příštím roce. Nevím, jestli už to tady zaznělo, tak to pro jistotu znovu řeknu. Nyní nastane proces zvaný komitologie, a my uděláme maximum pro to, aby celý rámec začal platit eh, co možná nejdříve, odhaduji to na tři měsíce, takže ještě máme několik týdnů, abychom připravili návrh eh, rozhodnutí o přiměřenosti a pak eh, začne běžet celý postup, doufejme, rychle. Myslím si, že první roční přeskum tedy bude v příštím roce. A ještě následná otázka. Zajímalo by mě, máme nové nařízení o, o, o ochraně osobních údajů vstoupí v platnost v roce 2018. Očekáváte nová vyjednávání z USA ohledně eh, tohoto nového nařízení v kontextu Privacy Shield? My se snažíme celý rámec připravovat tak, aby byl v souladu i s novými pravidly, které předpokládáme, že tedy začnou platit eh, s tím nařízením. Nařízení přinese pro evropskou stranu zjednodušení, protože jednotným způsobem přistoupíme k ochraně osobních údajů. Bude to tedy zjednodušení pro národní úřady pro ochranu úřadu, ale na celý tento režim to dopad mít nebude, protože to jsou um, dva koncepty, které jsou vzájemně slučitelné. A ještě jedna poslední otázka, pokud má někdo zájem. Pokud ne, tak vám děkuji za účast na tiskové konferenci.